Dobrý den. Prosím, zahájíme dnešní práci. Le projet d'ordre du jour peut être adopté. Pořad jednání může být přijat, pokud nejsou námitky. Námitky nejsou, výborně. Sdělení předsedkyně. Přece jen jedno mám. Vážení kolegové, balíček pro mobilitu má aktualitu po rozhodnutí frakce EPP dnes dopoledne. Předávám slovo panu Vin van de Kampovi, který vás bude informovat. Um, u zei het al dat wij vanoch... Paní předsedkyně, děkuji. Už jste to říkala. Dnes dopoledne na frakci EPP jsme znovu diskutovali o postupu, který se týká balíčku pro mobilitu 1. Byli jsme pozitivně inspirováni rozhodnutím na zasedání koordinátorů minulý týden a poté také diskuzí, která proběhla na výboru pro dopravu. Všichni se shodli, že je třeba zahájit novou diskuzi. Proto jsme vedli novou diskuzi ve frakci EPP dnes dopoledne. A dospěli jsme k rozhodnutí, že nepůjdeme rovnou na plenární zasedání, protože pokud jde o postup, tak můžeme jít na plenární zasedání, neznamená to, že pokud je o obsah, se vším souhlasíme, ale tak to bude vypadat ten postup. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Děkuji, pane Wim van de Kampe, za toto schrnutí. Z pochopitelných důvodů bych byla ráda, aby koordinátoři znovu rozhodli, aby se aktualizovalo stanovisko výboru TRAN, než pošlu dopis komisaři Tajánemu. Vzhledem k velmi krátkým lhůtám a vzhledem k tomu, že tady někteří koordinátoři dnes nejsou, není možné sejít se dnes. Chtěla jsem, abychom se sešli ještě dnes po zasedání s koordinátory, ale nešlo to, takže budeme mít písemný postup a lhůta bude pátek 12 hodin a tím pádem budu moci poslat dopis s informacemi o stanovisku všech politických frakcí předsedovi Tajanemu a předsedovi ostatních frakcí. Připomínám, že příští zasedání konference předsedů proběhne 7. února aby všichni členové byli dokonale informováni o tom, jaký postup bude následovat, tak navrhuji, abychom požádali pana Vikera, aby nám urychleně poslal písemný briefing ohledně toho, jaké jsou příležitosti, pokud to půjde na plenární zasedání. Souhlasíte? Pan Ertuk, vy jste se chtěl vyjádřit? Prosím. Omlouvám se, že si zase musím vzít slovo. Chtěl bych eh, se ujistit, co vlastně bude v tomto dopisu, který chcete poslat eh, předsedovi parlamentu. Jaký bude jeho konkrétní obsah? Jaký cíl sledujeme, jak ho sformulujeme a je vůbec zapotřebí poslat tento dopis? Nemůžeme to rozhodnout sami, protože máme solidní většinu těch frakcí, kteří chtějí, aby se to projednávalo na plenárním zasedání. Proto nevíme, proč psát dopis předsedovi, když jsme se v podstatě dohodli většinově. Pan, eh, Pane Ertugu, jak jste viděl, došlo ke změně rozhodnutí. První dopis už byl poslán, protože toto rozhodnutí bylo přijato já jsem zodpovědná za tento výbor. Přišli jsme tedy s tím, že má rozhodnout konference předsedů, protože nebyla většina. To je tedy první věc a proto jsme ten dopis poslali. A moje role předsedkyně spočívá v tom, že musím nejdříve potvrdit většinu svých koordinátorů. To je důvod, proč máte čas do pátku dopoledne, abyste mi řekli, jestli ta či ona frakce půjde na plenárku nebo ne. A jakmile budu mít většinu, tak pošlu dopis předsedovi Tajánimu, abych mu řekl, že tyto věci budou na pořadu jednání plenárky. Je to jasné? Je to velmi jasné. Je to jasné. Walter nám vysvětlí metodu, ale já myslím, že jsem to řekla jasně. Ten dopis, který byl poslán předsedovi, neobsahoval žádná specifická řešení, jenom vysvětloval stav věcí a na úrovni výboru nebylo přijato žádné rozhodnutí. Teď, když se většina ve výboru změní a najednou budeme mít většinu frakcí, která bude chtít, aby tato věc šla na plenárku, tak je třeba v tom druhém dopise informovat předsedu o novém stanovisku výboru TRAN. A to je tedy cíl toho druhého dopisu, který bychom poslali předsedovi Tajánemu. Proto paní předsedkyně navrhuje, že by se poslal tento druhý dopis v návaznosti na ten první. Pane Ertugu, já se omlouvám, že to opakuji, ale pokud eh, jsem se nezmílil, tak v německém tlumočení byla jedna věta a sice měli bychom jim poslat dopis, abychom požádali nebo zeptali se na postup. Možná se mýlím, možná ne, ale vzhledem k tomu, že většina ve výboru TRAN je teď jasná, můžete poslat vyjasňovací dopis, řekněme, předsedovi Tajánemu. Ale už ne otázku, zda půjdeme na plenární zasedání nebo ne, protože to už jasné je. Nebo ne? Abych to zestručnila. Vy mě říkáte, že nejsem dobrá profesorka. Takže je to velmi jasné. Dopis byl poslan panu Tajánemu, protože jsme neměli většinu, to jsme tedy udělali. Řekli jsme, bude rozhodovat konference předsedu. Jasně? Teď už máme novou většinu a já tedy musím říci, vy tedy teď máte do 12 hodin do pátku čas mi říct, zda půjdete nebo nepůjdete na plenární zasedání a já potom budu moci poslat Tajanemu dopis, když budeme mít tu většinu, že výbor TRAN chce jít na plenární zasedání. To je vše. Děkuji. Paní Lukáševská, potom už zavírám tuto debatu. Paní předsedkyně, já mám tři poznámky. Za prvé, neproběhlo žádné hlasování ve výboru pro dopravu kde by většina rozhodla o tomto a ne jiném postupu. Dotaz v takové neúplně oficiální formě nemůže být eh, podkladem k přijetí rozhodnutí. Druhá otázka, o čem by se tedy mělo hlasovat, jaké předpisy? Jestliže dvě ze tří věcí, které skládají balíček mobility, byly odmítnuty, tak o čem by se tedy mělo hlasovat? A třetí věc, na základě jakých pravidel by měla schůze koordinátorů rozhodnout o tom, že by ten balíček měl být poslán na plenární zasedání nebo aby postupoval nějak jinak. Já jsem žádný takovýto předpis ani pravidlo nenašla. Chtěla bych, abychom postupovali v souladu s právem. Děkuji. La, première chose... První věc je, že každá politická frakce musí pochopit, že role koordinátoru spočívá také v tom, že mají vaši důvěru a že vás zastupují. Pokud pan Wim van de Kamp eh, něco takového pošle, tak já určitě nebudu zkoumat eh, stanovisko EPP. Já si myslím, že její mluvčí a koordinátor musí být respektován. Tak to je. Pokud máme žádost za EPP, tak prostě nepůjdu do té frakce a nebudu se ptát, kdo s tím souhlasí. To není na mě. Už jste velcí, takže jakmile koordinátor přijme rozhodnutí a pošle formální dopis předsedkyni, tak předsedkyně ho poslouchá a reaguje. Druhá věc. Já nebudu tady zahajovat diskuzi o postupu, o čem budeme hlasovat a tak dále. O tom budeme diskutovat na příštím zasedání koordinátorů. Teď bych chtěla, abychom postoupili v práci, protože nechci dnes zahajovat tuto rozpravu. Řekla jsem velmi jasně, co budeme dělat, abychom tedy reagovali na tu žádost o to jít na plenární zasedání. Bude poslán druhý dopis, předtím ale ještě koordinátoři mě musí poslat mail, aby řekli, zda chtějí nebo nechtějí jít na plenárku a potom to pošleme, abychom jménem výboru TRAN žádali aby se o této věci hlasovalo na plenárním zasedání. Pan Wim van de Kamp a potom už eh, vám vypnu mikrofon, protože já chci postupovat dále. Toch mijn collega uh, eh, Elsbeta Luatjevska wel willen bijvallen dat de procedurele aanpak. Rád bych řekl, že pokud jde o procedurální přístup, tedy o to jít na plenární zasedání, to rozhodně eh, nepředjímá, jak to na plenární zasedání proběhne, jak to tam dopadne. Takže já bych eh, rád odkázal na zasedání, které proběhne příští týden. Musíme vědět, eh, jaký návrh půjde na plenární zasedání. Zda se bude hlasovat eh, s výborem TRAN nebo bez něj, potom pozměňovací návrhy výboru EMPL a tak dále. To bude celá řada věcí, které budeme muset pozorně připravit. Monsieur Liberacký. Pan Liberacký, já to už je opravdu poslední člověk, kterému dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Tady Nemůžeme rozhodně spochybňovat rozhodnutí koordinátoru, já to chápu. V červnu minulého roku výbor TRAN tyto jednotlivé předpisy prohlasoval. Před několik několika týdny jsme o tom hlasovali znovu. Ve zprávě Ismaila Ertuga máme změny, v těch dalších dvou změny nemáme, takže platí ten text, který byl přijat, přijat výborem TRAN v, červen, v, červen, v červnu minulého roku. Děkuji. Alors, je répète, je Opakuji. Já nebudu teď zahajovat tuto rozpravu. Pokud jde o to, o čem se bude hlasovat na plenárním zasedání, tak budeme mít zasedání koordinátorů příští týden. Tam budeme mluvit o metodě a já se teď nebudu vracet ke každému z vás, který nesouhlasí se svým koordinátorem, abychom rozhodli o tom, zda váš koordinátor přijal dobré nebo špatné rozhodnutí. Máte do pátečního poledne čas na to, abyste si to vyřešili. Jste velcí, jste dospělí, tak si to prostě vyřešte. Pokud si svým koordinátorem nesouhlasíte, tak si to s ním projednejte a Vysvětlete mu, jaké stanovisko má zaujmout, než mi pošle ten e-mail. Je to jasné? Takže děkuji. A teď pokračujeme. Máme zde velmi zajímavé téma, protože se začneme zabývat zprávou paní Klaudie Schmidt, návrh nařízení parlamentu a rady o elektronických informacích o nákladní dopravě. Dobrý den, paní Schmidt, máte slovo. Děkuji velice, i když tato diskuze byla velice napjatá, byla bych ráda, kdyby byla kratší. Nákladní doprava, elektronické informace, to je velice zajímavé téma. Můžeme si ušetřit až 27 miliard eur, tak je toto téma ještě zajímavější. Předložená zpráva je technické povahy a proto se nám také podařilo napříč všemi zeměmi a frakcemi docela dobře spolupracovat, protože význam tohoto tématu eh, pochopíme možná až za několik let, ale eh, tato oblast bude mít opravdu velké dopady. Pokud eh, dojde k realizaci, tak to bude znamenat jednotné IT standardy v dopravě a to nám umožní posílit efektivitu naší ekonomiky. Když hovoříme o digitalizaci, o autonomních vozidlech a podobně, musíme si na druhé straně také uvědomit, že v této oblasti se popisují celé tuny papíru a že bychom mohli ty hodiny práce eh, strávit smysluplnější prací. A Znamená to zadávání údajů, jejich vytištění a to je jistě činnost, kterou si můžeme ušetřit a věnovat se důležitějším aktivitám. Je to v téměř absurdní krok Evropské komise, alespoň eh, ve smyslu standardizace komunikace mezi orgány, je jistě důležitým přístupem a já se domnívám, že bychom přesto do toho měli zahrnout i soukromé podniky zejména vzhledem k lepšímu prosazování práva a dohledu nad nákladní dopravou. Měli bychom vynaložit veškeré síly, aby i výměna byla opravdu efektivní a probíhala hladce asi to nepůjde bez eh, nátlaku. To ukazuje, že v tomto roce 99% případů eh, ještě možných není, ale eh, my pravděpodobně budeme hovořit od, o zavedení od roku 2025 a posléze postupné zavádění, takže i pro malé a středně velké podniky bude možné držet krok a pořídit si příslušné programy s těmi změnami, které jsme navrhovali v jednotlivých frakcích. Má tato práva potenciál stát se velice užitečným nástrojem pro prosazování práva. A jako ještě důležitou věc bych ráda řekla, že bych chtěla vysloveně poděkovat stínovým zpravodajům, kteří eh, ne, eh, pokládají směrnici jenom jako nástroj pro podniky, ale jako příležitost, eh, abychom mnohem lépe prosazovali právo. A já věřím, že se nám podaří dosáhnout při hlasování velké velké většiny. Tato zpráva je jenom určitým přínosem k řešení problému, který je přesto důležitý. Elektronické předávání dat musí orgány akceptovat a také od určitého okamžiku je nutné zavázat podniky, aby předávali údaje elektronicky. Závěrem bych chtěla říci, že je mi velice líto, že tato zpráva stejně jako všechny ostatní relevantní zprávy v našem výboru, se předkládá ke konci našeho období, ale věřím, že příští komise se poučí z těchto eh, chyb a eh, že eh, na seznam priorit dá také dopravu. Děkuji paní Schmidt a nyní zahajuji rozpravu. Grazie, Isabela de Monte. Děkuji, děkuji paní zpravodajce i stínovým zpravodajům za společnou konstruktivní práci na základě společné vize. Cílem tohoto návrhu je na pomoci digitalizaci, inovaci a souhlasím také s tím, co říkala před chvílí zpravodajka, pokud jde o načasování. Na jedné straně je tedy postup, ale na druhé straně také obsah a sice co nejrychleji dospět k tomu, aby doprava byla takzvaně paperless, aby nevyužívala papír, aby se také zefektivnila kontrola, protože víme, že ty kontroly často nejsou efektivní. Tímto by se i úřadům usnadnila kontrola. Já doufám, že toto odlehčení administrativní zátěže bude co nejdříve pocítitelné a zároveň operátoři budou moci využít příležitosti, které tato inovace přináší. Zároveň se ale musíme uvědomit, že jsou různé typy způsobu dopravy a musíme také zohlednit investice, které už ekonomičtí aktéři provedli a rozhodně by oni neměli přijít. A také nesmíme poškodit elektronické prostředky, které slouží k výměně informací. Je nutné, aby systémy byly neutrální, to znamená, aby některé platformy neměly převahu a aby byly interoperabilní. To jsou věci, které jsme uvedli i v jiných zprávách, jimiž jsme se na tomto výboru zabývali. Takže si myslím, že se ubíráme správným směrem a doufám, že vše bude brzy schváleno. Děkuji. Děkuji, paní Demonte. Pan Zlotovský. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit k těm díkům pro paní poslankyni Klaudiu Schmidt a ostatním stínovým zpravodajům. Ta zpráva je velmi dobrá. Samozřejmě my si myslíme, že pokud je možno něco usnadnit, tak je to třeba udělat. Elektronický dokument je jednodušší k používání a také pohodlnější než dokument papírový. Takže v celé šíři proto podporujeme zprávu paní Schmidt. Děkuji, pane Zlatovský. Paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Chci poděkovat paní Schmidt a jejímu týmu za její práci. Děkuji také všem, kteří nám pomáhali dosáhnout tak široké dohody s tolika závazky. Já chci připomenout že obecným cílem tohoto balíčku mobility je dosáhnout toho, aby Evropská unie a její průmysl byla světovým lídrem v oblasti digitalizace, inovace a dekarbonizace. Měli jsme roztříštěný právní rámec, systémy, které spolu vzájemně nekomunikovaly, informace nebyly uznávány, vyměňovány mezi úřady. A já si myslím, že těch 15 uzavřených kompromisů nám umožní mít bezpečný právní rámec, interoperabilitu a teď už jenom zbývá, aby členské státy a soukromí operátoři pochopili, že díky tomuto systému budeme konkurenceschopnější, díky tomu budeme jedničkami, budeme efektivnější, naše doprava bude méně znečišťující a také transparentnější. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme a doufáme, že vše bude co nejdříve schváleno, aby to mohlo v příštím funkčním období začít platit. Děkuji. Děkuji. Pan Dalunde, máte slovo.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 zpravodajka také zohlednila ten náš návrh v tom smyslu, aby již existující informační systémy mohly být eh, certifikovány, aby se mohly začlenit do těchto platform a mohly s nimi začít eh, spolupracovat. Já si myslím, že to bude mnohem lepší, než kdyby byl jeden velký podnik, eh, který by ukazoval cestu v této oblasti. Musíme dát příležitost také menším firmám, menším operátorům. My bychom byli rádi, kdyby se trošičku více zohlednila ochrana životního prostředí. Myslíme si, že elektronické notifikace by byly mnohem lepším řešením. Je třeba využít celkovou kapacitu dopravy prostřednictvím zelené logistiky bychom mohli dosáhnout mnohem efektivnějšího dopadu na životní prostředí. Doprava je jediným odvětvím, v Evropské unii, kde ty emise i nadále rostou. A proto vyzývám zpravodajku, aby vzala v úvahu naše pozměňovací návrhy 53 a 55. Nejedná se o nic radikálního, jedná se je jen o lepší ochranu životního prostředí. Děkuji. Pan Paksas. Madame Koševská. Paní Koševská. Vaše noha už je lepší? Ano? Máte slovo. Dobré odpoledne, dobré odpoledne, dámy a pánové, paní předsedkyně. Vyjádřím se tentokrát velice stručně. Mám stručné poznámky. Nejprve bych rád poděkoval, ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Šmětové i spolu s a také celému výboru za to, že opětovně vysílá signál v tom smyslu, že je zapotřebí zjednodušit procesy, digitalizovat a více využívat digitálních a počítačových řešení. Tuto zprávu opravdu velice vítám, stejně jako kompromisní pozměňovací návrhy, které jdou stejným směrem jako původní návrh komise. Smyslem je zajistit, aby výměna elektronických informací v dopravě se stala běžnou záležitostí. E, to vyjadřili e, kolegyně a kolegové. Jde o to, aby tady byl harmonizovaný rámec na úrovni EU, který bude představovat jediný způsob, jak dosáhnout tohoto cíle. Neplatí to pouze pro hospodářské subjekty, ale Eh, také z pohledu podpory evropských eh, hospodářských subjektů, společností celkově. Proto jsem velice spokojená s touto zprávou a pozměňovacími návrhy. Dovolte jednu otázku. Vyslechla jsem se vysvětlení od eh, paní zpravodajky v tom smyslu, že na jedné straně potřebujeme zajistit, aby systém, který bude používán, bude fungovat tak a bude zařízen tak, aby jej mohli využívat všichni operátoři, všichni provozatelé, protože pouze tehdy, pokud budeme mít komplexní systém, můžeme zajistit, aby elektronická řešení eh, opravdu přinášela užitek, ale musíme zároveň zajistit, abychom malým a středním podnikům nabídli přechodné období. Aby nebyly nuceny využívat certifikovaných platform a digitálních služeb a aby měli možnost využívat služeb na trhu. V této zprávě se rovněž zmiňuje to, že je zapotřebí rozšířit oblast působnosti nařízení na mezinárodní dohody a to je potřeba ještě samozovat, protože zatím nebylo možné eh, se eh, u této zprávy zabývat eh, změnou mezinárodně platných předpisů. Jde o to, aby tady byl zachován ten právní rámec, kterým se budou moci řídit přepravci na trhu EU. Kromě těchto dvou komentářů, eh, to je vše z mé strany. Děkuji paní zpravodajce za vnikající práci. Děkuji za tento návrh a opravdu vítáme tu skutečnost, že pokud jde o spozněcí návrhy, tak eh, je tady evidentní podpora celého výboru, kterou doufám vyjádří i během závěrečného hlasování. Takže tolik z mé strany krátce k tomuto tématu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji za vaše vystoupení. Paní Klaudia Schmidt má slovo na závěr. Ještě jednou bych ráda srdečně poděkovala za tyto příspěvky, také děkuji za slova chvály. Už jsem to řekla naposledy, jedná se nyní o to, aby e, se to stalo realitou a myslím si, že se komise nemusí nějak obávat. Myslím si, že to je opravdu střícný krok vůči podnikům. Děkuji. Výborně, děkuji paní Claudio Schmidt. A teď budeme hlasovat. Hlasovat o vaší zprávě. Ověřím si, jestli máme kvórum. Doufám, že to bude v pořádku. Zahajuji hlasování. Máte všichni hlasovací karty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já taky budu hlasovat. Výborně.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 Chcete to ověřit? Ověříme pozměňovací návrh 55. Je ferme le vote. Končím hlasování. Máte pravdu. Je to zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to těsné. A je to zamítnuto. 56, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 58, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8, kde je pro? Kde je proti?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 Kompromis 10, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 86, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A blok několik pozměňovacích návrhů. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 98 a 100 jako blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, někteří jsou asi už unavení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to tedy jednoznačně přijato. Tak co se stalo? Vy nechcete zvedat ruce? Ne, to nejsou moje oči. Zase neobvinujte ze všeho předsedkyně. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To odpadá, odpadá.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 Kompromis 6. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. 7. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. 12. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o celkovém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování plus 34 proti 2. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Schmidt. Vaše zpráva je jednoznačně přijata. A teď pokračujeme v hlasování. Máme tady návrh na řízení Rady a parlamentu, který se týká elektronických informací o elektronické dopravě. Máme jen jedno hlasování, takže ho provedeme elektronicky. Oui, oui, c'est le règlement 391. Mais c'est pas le transport des marchandises. Non, c'est ce qu'on vient de voter. Ah, oui. Nous votons le rapport de Madame De... Teď hlasujeme o zprávě paní De Monte o pravidlech pro orgány pověřené inspekcemi v přístavech, kterým se mění pozměň, tedy kterým se mění nařízení, příslušné nařízení. Zahajuji hlasování. Pořád je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Plus 35. Je to jednoznačně přijato. Blahopřeji, paní Demonte. A teď pokračujeme v práci. Hlasování je tímto ukončeno a teď nám komise předloží návrh, který se týká kooperativních a inteligentních systémů řízení dopravy. Naší zpravodajku je paní Gezine Meissner. Počkejte ještě chvíli, paní Meissner. Ale teď mě říkají, že nejdřív musí vystoupit komise, takže proto máte čas protože ta paní z komise tady ještě není, nebo pan. Takže počkáme, všichni odejdou. Ich glaube, jetzt kann es losgehen, oder? Myslím, že teď můžeme začít, je to tak? Upřímně řečeno, já vím, co chce komise říci, alespoň vím, že nejprve tedy dostane slovo a potom vystoupím já. Chtěla jsem, abychom dodrželi to pořadí. Já jsem sice zpravodajkou, ale tady jde o to, že je to prezentace komise, ke které se máme jako parlament vyjádřit, proto se domnívám, že nejprve má dostat slovo komise a potom já. La commission est prête parce que je Komise je připravená. Já dám slovo paní Meissner, protože komise tady není. Tak, tak kdo bude mluvit za komisi? Good afternoon, everybody. Voilà, la parole est à vous. Máte slovo. It is a great... Je mi velkou ctí, že jsem mezi vás dnes odpoledne mohl dorazit. Jsme nyní ve fázi, kdy můžeme konečně říct, že opatření, které Evropská komise v oblasti inteligentních dopravních systémů byla publikována byl publikován na portálu pro lepší eh, právní předpisy. Mnohdy jsme si mohli vyslechnout informace o tom, že eh, tento proces eh, zvýší bezpečnost silniční dopravy a že také přispěje k automatizované mobilitě a že také umožní Evropě, aby byla v tomto vývoji v popředí. Od pasivní bezpečnosti jsme eh, přešli k aktivní a nyní k proaktivní. Je to velký krok kupředu. Rok 2019 je tím rokem, kdy se to všechno stane. A na portálu jsme informovali o těchto opatřeních a doufáme, že do 15. března vám budeme moci sdělit ještě závěrečná sdělení. O čem toto nařízení pojednává? Cílem bylo zajistit právní jistotu a umožnit rozvinutí příslušných systémů, na které jsme čekali příliš dlouho, bych řekl. E, týká se to e, e, komunikace vozidlo-vozidlo a vozidlo vůči infrastruktuře. A smyslem bylo umožnit interoperabilitu, kompatibilitu a kontinuitu služeb. Abychom toho mohli dosáhnout, museli jsme se eh, vypořádat s třemi tématy. Za prvé to je bezpečnost. Pokud chceme, aby jeden každý účastník silničního provozu a jeden každý prvek toho celého procesu eh, mohli spolu komunikovat, potřebují mít jistotu. Za druhé, eh, co bude předmětem těch zpráv, eh, které eh, budou eh, putovat Evropou a jak bude zajištěna jejich srozumitelnost. Potom je tady konektivita. Je potřeba zdůraznit, že toto nařízení přenesené pravomoci, je základem a prvním krokem budou následovat další. Je tam seznam služeb a jejich uvádění do provozu. Očekává se mnoho změn, protože přibude řada eh, služeb, objeví se nové technologie, tak, aby bylo možné využívat stávajícího pokrytí. Jinými slovy, tento akt přenesené pravomoci eh, obstojí budoucnosti, ale zároveň také eh, musí být jistota, že ten základ zde budeme zachován. Eh, protože dneska něco funguje a musíme zajistit, eh, aby tomu tak eh, bylo nadále, protože pokud systémy se nebudou adekvátně rozvíjet, tak ta kontinuita služeb nebude zajištěna. Vzhledem k tomu, že jsme už v cílové rovence této cesty, tak jsem velice rád, že jsem s tímto mohl vystoupit, že jsem vás mohl informovat a děkuji za pozornost. Děkuji, pan van der Linden, pane van der Lindene, za tuto velmi krátkou prezentaci. Ale my máme hodně otázek. Paní Meissner jako zpravodajka má slovo. Děkuji, tak teď je to správné pořadí. Já jsem samozřejmě věděla, co přijde. Chtěl bych poděkovat komisi za tuto prezentaci a myslím si, že je to velice důležité, zejména eh, když jde o inteligentní dopravní systémy a o propojení vozidel, abychom dbali eh, důkladně na to, co je opravdu zapotřebí a abychom eh, se postarali o pokrok a bezpečnost a hovořili zájemně o tady Tady jde o vozidla, ale líbí se mi, že hovoříte o spolehlivosti, jde o údaje, také o ochranu údajů, to je velice důležité pro parlament a také je třeba eh, na základě eh, aktů v přenesené pravomoci připravit legislativní pole, abychom věděli, co všechno potřebujeme, abychom eh, mohli povolovat tyto technologické novinky. Je to velice zajímavé téma, může přinést značný pokrok, zejména v dopravě Moravě, když budou propojené eh, na vozidla, která budou spolu komunikovat, eh, usnadní to eh, život řidičům, ale budou se také dobře vyhodnocovat informace, zajistí se tím hladký a bezpečný provoz. Je to také zpěto s určitými riziky a proto děkuji za tento postoj komisi. Myslím si, že je dobré, co jste vypracovali a je to opravdu nesmírně zajímavé, jaká řešení budou v budoucnu dovolen. Možná e, náhodou můj zeď e, pracuje jako inženýr v této oblasti. Chtěla bych tedy ještě jednou poděkovat za přípravu a já se domnívám, že to takto můžeme podpořit. Děkuji, paní Meissner. Pan Wim van de Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechápu, proč Evropská komise požaduje akt v přenesené pravomoci. Jinými slovy, eh, proč tento požadavek vyvolal u jiných, u ostatních takovou kritiku? Akt přenesené pravomoci je založen na určitých základech, ale upřímně řečeno, eh, ten lobbying, kterému jsem byl vystaven, eh, eh, svědčil o tom, že tady se objevila u mnohých nervozita díky tomu, že se tady počítá s aktem přenesené promoci. Jaká je vaše pozice, paní předsedkyně? Chápu, že tady proběhla veřejná konzultace. Ještě, ještě probíhá bude probíhat do konce února, pokud se nemýlim, a čas nás tísní, protože um, to bude už krátce před uh, volbami. Já jsem uh, od přirozenosti, od přírody uh, zdvořilý člověk, ale zde musím trvat na svých právech. Druhá otázka směřuje přímo na komisi a zní takto do jaké míry se zde počítá s neutralitou technologie. Akt přenesené pravomoci totiž celá evidentně představuje možnost volby a já mám pocit, že ta volba je tady trochu tendenční, poněvadž se mm, počítá s určitými systémy na bázi Wi-Fi, ale nepočítá se naopak s novými technologiemi. Je to již po druhé, eh, kdy hovoříme s eh, paní van der Linden a paní a další, kolego, další kolegyní. Já vím, že v eh, článku 35 aktu přenesené pravomoci se počítá s přechodným obdobím, kdy, jak se praví, bude možné začít používat nové technologie. Ale nechápu, proč se toto dělá. Technologie se rozvíjí velice rychle a nechápu, jak by bylo možné toto vzít v úvahu, protože ten vývoj je tak rychlý a pokud je tam používán termín technologicky neutrální, tak eh, si myslím, že um, to vytváří v tom aktu eh, přenesené pravomoci nerovnováho. Eh, vypadá to tak, že se tohoto ustanovení používá eh, k zakrytí eh, toho, že se tady počítá především s systémy Wi-Fi a že s novými technologie se až tolik nepočítá. Proto bych rád eh, vyzval Evropskou komisi, aby vzala v úvahu rozvolnitost vývoje. Já jsem si přečetl zprávu o autonomním řízení, takže vím, jak ten pokrok už, jak ten vývoj už pokročil. A na závěr, pokud jde o obecné řízení o ochraně osobních údajů, Když jsme se tohoto dotkli naposledy, tak odpověď eh, komise byla poměrně vágní. Otázka tady zní, jestli tento akt přenesené pravomoci je v souladu s GDPR. Či ne? Děkuji pěkně. Děkuji, pane Mime Vandekampe. Aby abych odpověděla na vaši otázku, protože mě kladete přímou otázku. Tak vězte, že zatím jsme dostali návrh aktu v přenesené pravomoci, ale ne jeho finální znění. Takže to je jen poznámka k vaší otázce. Pan Ertuk má slovo. Ano, děkuji. Děkuji také Evropské komisi i paní zpravodajce. Má otázka je obdobná, jako se ptal kolega van der Kamp. Jde mi obecně o to, abychom se od Evropské komise dozvěděli něco o technologiích. Doposovat se, doposovat se nám to nepodařilo. Jaké důvody hovoří pro tu či jinou technologii, abych to řekl velice konkrétně, Wi-Fi, tedy to, co pokud eh, to vidím správně, je přáním Evropské komise versus 5G, jaké eh, výhody má Wi-Fi, které 5G nemá, nebo naopak. Tohle bych se rád dozvěděl od Evropské komise. A potom ještě jedna otázka, eh, se kterou se obracím na všechny, respektive i na zástupce Evropské komise. Pokud e, máme zajistit neutralitu technologií prostřednictvím aktů v přenesené e, pravomoci a pokud to lze dosáhnout e, zjednodušenou formulací, pak to jde tak daleko, že se o tom musí přijmout politické rozhodnutí. Jinými slovy řečeno, zda můžeme anticipovat politické rozhodnutí které přijmou byrokrati Evropské komise v aktu přenesené pravomoci. E, to nechci nijak hodnotit. E, chápejte to správně. Mě by spíše zajímaly ty rozdíly mezi oběma e, zde uváděnými technologiemi. Děkuji. Děkuji, pane Ertugu, paní Kelamnenem. Thank you, chair. I have... Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka je podobná jako ta předchozí. Směřuje na komisi. Myslím si totiž, že návrh aktu přenesené pravomoci opravdu není technologicky neutrální. Mnohokrát jsme žádali o technologickou neutralitu. Pro parlament to bylo velice významné téma a myslím si, že by to mělo být respektováno i ze strany komise. Potom je tady Další otázka, která se týká právní nejistoty v Evropě. Plyne z toho, že zde opětovně nedefinujeme termín interoperabilita, respektive jak ji na každodenní bázi realizovat. To je důležitá věc. Pokud bychom měli dát eh, přednost eh, jedné technologii ze všech, čili sadit na jednoho koně. Nebylo by to dobré. Myslím si totiž, že už tak jako tak je tady řada otazníků souvisejících eh, s tím, jestli ETS G5 se opravdu hodí pro komunikaci na střední vzdálenost mezi vozidly v běžném provozu Otázka, jestli je zde bez, zajištěná bezpečnost pro další účastníky slunečního provozu, jako jsou cyklisté či chodci, zda budou moci těžit z aplikace těchto technologií a zda je tady zajištěna inovace a opětovné vylepšování, tak aby bylo možné zajistit eh, používání osvědčených nejlepších postupů. Myslím si, že by se na to komise měla opravdu zaměřit. Jde o to, abychom eh, v budoucnu, kromě papírových dokladů, opravdu mohli počítat s elektronickými výměnami informací ale možná to není dobré pro vývojáře eh, napříč Evropou, protože tady opravdu sázím na jedno koně a pokud se tak děje, tak bychom měli vědět, proč to děláme. Eh, jestli je to snad tak, že je to opravdu ta nejlepší sázka, ta nejlepší volba, to nejlepší řešení. protože eh, tím bychom opravdu eh, nedali prostor ostatním, kteří chtějí konkurovat. Děkuji, paní Kilonen. Já jsem se také zapsala na seznam řečníků, protože jsem taky stínová zpravodajka. Děkuji komisi za její prezentaci. Ale já mám pro vás opravdu spoustu otázek. Evropské volby se blíží rychle. A komise nám stanovila deadline a já s vámi souhlasím, pane Vime Van de Kampe, 15. března. Je mi líto, než se s vámi podělíme o text parlamentu. My musíme pořešit pro a proti, tak nechápu, že komise má dnes pocit, že bude schopna nám ten text poslat co nejrychleji, aby parlament také mohl dostat svým povinnostem a aby byla dodržena jeho práva, především tedy jeho práva, protože ten finální akt jsme nedostali, pořád ještě. No a 15. třetí já vám nemohu zaručit, že tady všichni budou v tomto sále. To je tedy má první otázka. Paní Kilonen, vy jste to připomněla, já to připomenu také. Ochrana údajů. Víme, že ochrana údajů je zásadní a klíčová pro Evropany a v úvodním ustanovení 29 zmiňujete stanovisko evropského dohležitele na ochranu osobních údajů. Dostala komise jeho stanovisko a co toto stanovisko říká? Protože my ho nemáme. Dále, pane Ertugu a pane Vime Van de Kampe. Vy jste se trošičku dotkli tématu, které je pro nás důležité. Všichni pořád mluví o technologické neutralitě. A najednou nám komise navrhuje, abychom se rozhodli především pro jednu technologii. A moje otázka je jednoduchá. Proč vy a ne my, spoluzákonodárci, rozhodujeme, rozhodujete proč rozhoduje komise? Místo toho, abychom rozhodovali my. Přitom na to máme právo, protože jsme spolu zákonodárci. První otázka. Druhá otázka je také velmi jednoduchá, protože jiní hospodářské subjekty vám říkají, že nebudou připraveny do konce roku 2009, tak proč tady tak spěcháme? Proč se tady snažíme o nějakou velkou rychlost, eh, když nám všichni říkají, že to nestihnou. Pokud jde o to, co jste říkal vy, pane Vime van de Kampe, i paní Meissner, eh, ta otázka 5G. Já říkám, pokud bude technologie 5G schopna být integrována do aktu v přenesené pravomoci, tak navrhujete, aby byla slučitelná s tou první zavedenou technologií. A odtud tedy moje otázka. Co pro vás znamená interoperabilita? Jaká je vaše definice interoperability? Proč eh, je nutné, aby ti nově příchozí se přizpůsobovali těm již stávajícím a ne naopak? To je skutečná otázka. A konečně je velmi nákladné vyvíjet druhou technologii a kromě toho je to zcela zbytečné. Kdyby byla předložena nová technologie, nějaká nová technologie, tak říkáte, že by skupina expertů vyhodnotila zralost této technologie z čeho, z koho se bude ta expertní skupina skládat. Já už toho mám dost, tady se pořád množí nějaké expertní skupiny, vůbec nevím, jak se tam ti experti dostávají, kdo je jmenuje. Takže řekněte mi, kdo bude v té expertní skupině, podle jakých kritérií se bude stanovovat, posuzovat ta zralost technologie. Vy, komise, anebo my s našimi transparentními opatřeními. A konečně bych také chtěla vědět, zda státy, které by chtěly prosadit tento akt přenesené pravomoci, co byste jim na to řekli? Je to globální reflexe, ale to vše musí být řešeno transparentně a demokraticky. A je třeba zapojit Evropský parlament. Pane Rike, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že už tady bylo položeno mnoho otázek. Já mám tři poznámky. Za prvé, je ve hře opravdu hodně. Není to akt přenesené pravomoci, pokud jde o kvóty sardinek v Gaskoňském zálivu. Já to samozřejmě nechci bagatelizovat, ovšem toto je skutečně akt přenesené pravomoci, který bude mít velký dopad jak na ekonomické úrovni, tak na bezpečnost. A my ho teď dostáváme ve formě aktu v přenesené pravomoci. Já nevím, jestli jste si všichni přečetli těch 223 stran příloh. Je to velmi složitá technická diskuze. My to dostáváme ve formě aktu v přenesené pravomoci. Dokonce ani nejsme si jisti, že parlament bude moci využít svá práva. Protože jak to bude s tou námitkou vůči tomuto aktu v přenesené pravomoci? Já si říkám, to je věc, o které tady diskutujeme už několik let a teď se to tady dostává ve formě aktu v přenesené pravomoci ve chvíli, kde budeme mít opravdu problém se k tomu aktu v přenesené pravomoci vůbec vyslovit. Takže já si říkám, není to trochu zvláštní? Vy nám dáte věc, když eh, víte, že na to nebudeme mít prostředky, možnost, příležitost, takže to možná chcete jen tak protlačit. Já nevím, co k tomu říkají kolegové, ale můžeme si ještě více klást otázku ohledně toho rozhodnutí. Proč tady děláme tuto volbu, když naši velcí konkurenti, třeba Čína nebo USA, mají každý jinou volbu. Takže já myslím, že tady se rozhodujeme v nesouladu. A taky nemůžeme udělat hned dvě volby. Druhá poznámka, žádná technologická neutralita, to už jsme říkali. Ta kompatibilita směrem nahoru, směrem dolů, no tady nejsem specialistou, ale myslím si, že to působí velké problémy, Já, jak z technologického hlediska, tak z hlediska investic. Já mám trošku problém sledovat ty technologické argumenty, protože nemám na to vzdělání, takže ty přílohy mě trošičku odradily, ale říkám si, zda by si to nezasloužilo nejdříve tedy politickou debatu, aby technologická neutralita byla povinná a také ochrana osobních údajů, to je věc, která je jasně politická, tak zda by to nemělo být lépe odargumentováno ze všech stran. To je z mé strany vše. Paní předsedkyně, já si v každém případě myslím, že parlament by se měl zmobilizovat, aby podal námitku. Je třeba zastavit ten proces, který byl takto nestandardně zahájen. Mě to opravdu velmi znepokojuje. Neznepokojujte se, pane Rike, máme to pod kontrolou. Vrátím teď slovo komisi. Pan van der Leyden. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já ty jednotlivé poznámky zodpovím jednu po druhé. Takže pokud je o ochranu soukromí, eh, osobních údajů a soukromí, to je klíčový prvek v celé věci. Je to prvek, kterému se musíme věnovat. A to v souvislosti s, se zvýšením bezpečnosti a efektivity dopravy, k čemu jsou zapotřebí eh, údaje, které se vyměňují a sem vstupuje otázka osobních údajů, ochrany osobních údajů. Dlužno poznamenat, že tento akt přenesené pravomoci nepředstavuje definitivní odpověď na to, jak se to bude ředit, eh, řešit. Hovoří se o tom, že GDPR se plně uplatní a to je to ten rámec, který zde má, v Evropě máme, pro řešení otázek ochrany osobních údajů. Ten, toto nařízení, jakožto akt přenesené pravomoci v kapitole verové bezpečnosti, hovoří o řadě prvků, které slouží k tomu, aby se minimalizovaly obavy ohledně ochrany osobních údajů. Například jedna každá zpráva, kterou si vozidla budou v budoucnosti vyměňovat, bude anonymizovaná a ta anonymita se bude konstantně měnit. Kromě toho si systémy budou vyměňovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování dané služby. A nakonec bude eh, záviset na uživatelích eh, těchto služeb, aby zajistili, že opravdu eh, plně je jejich činnost plně v souladu s GDPR. Takže takto řeší toto nařízení otázku ochrany osobních údajů. Za druhé, je to věc, kterou zmínili, myslím, že všichni řečníci. A ta otázkou je technologická neutralita. Otázka zní, jak to bude vypadat v budoucnu s technologiemi. Otázka zněla, co má komise v úmyslu. Komise chce změnit eh, zajišťování bezpečnosti silničního provozu tímto krokem. A k tomu je zapotřebí propojit uživatele silničního, účastníky silničního provozu. A jak se to udělá? K tomu jsou zapotřebí nové technologie. Když se podíváme na toto nařízení dnes, tak eh, uvidíme, že to je opravdu jediná alternativa, kterou dnes máme. Nemáme alternativu jinou. Ve skutečnosti doufáme, že tato verze delegovaného nařízení bude ve finále obsahovat dvě alternativy. Pokud se vzpomenete na to, o čem jsme hlasovali, o čem jsme hovořili v roce 2016, tak se vzpomenete, že jsme hovořili o nezbytnosti hybridních technologií. Potřebujeme doplňkové technologie, které nabízejí různé výhody různým službám. Doufali jsme, že budeme mít k dispozici minimálně dvě tyto doplňkové technologie k dispozici již dnes, ale k tomu nedošlo protože ta implementace zatím nedozrála, neuzrála. Já jsem už úvodem řekl, že se očekávají další doplnění tohoto textu. Dneska se snažíme zajistit, aby to, co navrhujeme dneska, bude, bylo opravdu interoperabilní. Jinými slovy, zajistit, aby kdokoliv z vás eh, když budete používat své vozidlo, ať už to bude těžké nákladní vozidlo, autobus, motocykl či osobní vozidlo, při jízdě Evropou, tak v okamžiku, kdy se setkáte s jedním vozidlem, aby si tato dvě vozidla porozuměla. To je ta interoperabilita v našem chápání. Bohužel to musím říct, ale bude se to opravdu žádat řadu technických doplnění v přílohách. Je mi plně jasné, že to je složitá záležitost, Těžko se to uchopuje, ale ta podstata je jednodušší. Podstata totiž zní tak, že chceme, aby si ve finále všichni rozuměli. Další otázka zněla, eh, jak se zde uplatní budoucí technologie. Nezapomínejme, že to, co je v tom nařízení, se dá použít pouze pro ten první soubor služeb. Jinak řečeno, Eh, přijdou nové technologie, víme, že tomu tak bude a budeme očekávat tedy, že umožní používání nových služeb. Služeb, které naopak budou tyto technologie vyžadovat. A to není v rozporu se stávajícím nařízením. My říkáme, že eh, pokud někdo bude chtít používat to, co je k dispozici dnes, Eh, a bude chtít těžit ze služeb nabízených teprve v budoucnosti, tak je správné říct, že eh, technologie v oblasti IKT se rozvíjí opravdu rychle, ale eh, to tež neplatí o vlastních vozidlech. Pokud si dnes koupíte vozidlo, o kterém budete chtít, kde budete chtít, aby fungovalo i za 10 let, přičemž běžná životnost vozidla je 15 let, tak my chceme zabránit tomu, aby vozidla za dva roky nemohla těžit eh, z těch stejných služeb, které jsou nabízeny dnes. Bude trvat dlouho, než eh, budou vozidla vybavena příslušnými technologiemi a na tom musíme začít pracovat již dnes. Jinými slovy, jakou alternativu má komise, eh, tak musíme počkat. Když se uvažovalo o aplikaci 5G, a když tedy eh, se to stane realitou, tak určitě se objeví lidé, kteří budou říkat, eh, čekáme příchod 6G, počkejme si tedy, co se stane, až tato technologie dorazí. Děkuji. Děkuji za tyto informace. Pane Vime van de Kampe, půl minuty. Eh, voorzitter, laat ik eerst dit zeggen. Ik ben... Paní předsedkyně, dovolte, abych řekl, že opravdu velice souhlasím s Evropskou komisí a to, že potřebujeme akt v přenesené pravomoci pro tuto oblast. Tady není žádný eh, konflikt, ale potřebujeme si také říci, eh, které technologie, protože tady je jasný tlak, eh, technologie se rozvíjí tak rychle a eh, je otázka, zda takovýto akt nám poskytne dostatečný prostor pro rychlý vývoj. Co se týče autonomního řízení, tak tady Eh, nehovoříme o Wi-Fi nebo mobilní technologii. Eh, potřebujeme obě eh, technologie, abychom mohli provozovat autonomní vozidla. Takže není možné, aby tento akt se rozhodoval pro jednu technologii je to e, teprve návrh a tak je to pro mě velice naléhavá otázka, stejně jako pro Ismaila Ertuga. Otázka volby e, technologie. E, byli bychom velice rádi, kdyby nám to komise vysvětlila. Můžete do toho tedy vnést jasno, protože technologie se rozvíjí tak rychle. Děkuji a slovo má paní Meissner. Děkuji mnohokrát. Já jsem si říkala, že mám mnohem pozitivnější postoj než mý kolegové, ale ne, to asi souvisí s tím, že jsem se touto oblastí zabývala eh, hodně eh, v soukromém životě já jsem podpořila návrh komise a v podstatě mohu navázat na to, co zde právě zaznělo. Je to oblast, která bude představovat revoluci eh, zajištění bezpečnosti eh, v silniční eh, dopravě a to je velice důležité. Také jsem se zmiňovala o významu ochrany údajů a já jsem se zabývala otázkou, jak eh, zajistit, také jsem vždy kladla otázku technologické neutrality. Wi-Fi G6 možná přijde i G7, je to prostě oblast, kdy se musíme v našem výboru zabývat tím hlavním tématem, tedy tedy zlepšení bezpečnosti silniční dopravy. A ty technologie se rozvíjí eh, neuvěřitelně rychle, proto mám pochopení proto, eh, že eh, komise musí posuzovat to, co je právě na trhu. A pokud tedy vznikne něco nového, tak eh, s tím aktem přenesené pravomoci se budeme znovu zabývat. To je jasné. Dlouho se zabýváme inteligentními dopravními systémy právě aktuálním eh, technologickým stavem. A musíme eh, nyní udělat něco, aby ten vývoj pokročil. A proto jsem také řekla, že je dobrá ta důvěra do jisté míry ji potřebujeme, protože se pohybujeme takovým směrem, který je úplně neznámý. A jistě někteří lidé mají strach, například eh, se zmiňujeme o bezpečnosti chodců, eh, cyklistů, jaké to bude, když budou komunikovat autonomní systémy, když se budou propojovat eh, vozidla v komunikaci. Jistě obavy tu vznikají. Jak zajistit, aby byla zajištěna nejenom ochrana údajů, aby eh, mé údaje nedostávali někteří lidé, ale aby ta bezpečnostní situace byla zajištěna. Eh, to sebou nese otázky, protože eh, když něco neznáme, tak je to automaticky spjato s obavami a čistě náhodou, že jsem se s tím zabývala, se mi to zdálo logické, proto jsem neměla tolik otázek jako kolegové, ale tento proces je stále ještě v běhu. Tedy proto mám takovýto eh, komentář. Je to dobré, že máme aktiv přenesené pravomoci a ještě jednou vycházím z toho, že budeme seznámeni s aktualizací, tak jsme také vždy postupovali. Když se eh, něco nového objevilo, tak se rozhodovalo o tom, kdo se tím bude zabývat a to je naprosto jasné do budoucna. Eh, teď ještě nemůžeme navrhovat nějakou technologii, kterou třeba ještě vůbec neznáme. Ten proces je tak strašně eh, rychlý, že se musíme jenom snažit ho doprovázet, abychom prosazovali eh, inovace v Evropě. Nehledě na to, co dělají Číňané, měli bychom mít v Evropě nějaký systém, který zajistí dobrou interoperabilitu vozidel. Děkuji, paní Meissner. Chci jenom říci, že zatím pořád ještě nemáme ten akt ve finální podobě, takže nemůžeme pracovat na něčem, co není finální. Já nevím, kdy nám komise pošle finální akt, protože teď pracujeme pouze nad návrhem, takže nevíme, jak to bude vypadat s tím finálním změním. To je první věc. A druhá věc, lhuty. Kolegové, je mi líto, ale dostaneme to opravdu velmi pozdě. A do té doby, jak říkal velmi dobře pan Rike i vy ostatní, ten čas by se mohl využít na transparentní a demokratický přístup parlamentu. Takže já musím říci, že u tohoto tématu možná budeme potřebovat usnesení, které zaznamená stanovisko našeho výboru za Evropský parlament, protože já nevím, co se stane potom. I když technologie postupuje rychle, tak my jsme spoluzákonodárci. Pan Ertuk. Ještě jednou, prosím, komisi. K těm technickým specifikacím systému. Můžete nám vysvětlit trošičku rozdíly mezi oběma různými technickými možnostmi. Já bych trošičku rád o tom věděl více, abych pochopil, proč komise rozhodla tak, jak se rozhodla. Děkuji, pane Ertugu, a žádám komisi, aby nám poslala písemný dokument v reakci na tuto otázku, abychom měli všichni stejné nástroje. Takže já předkládám tuto žádost, sekretariát ještě tuto žádost pošle písemně, my k těm různým technologiím chceme vaši písemnou odpověď. Děkuji. To je k tomuto bodu vše a budeme pokračovat. Pane Ertugu, aby ta vaše odpověď byla skutečně kolektivní, tak jsem požádala Evropskou komisi, aby nám ji poslala písemně. A teď budeme pokračovat. A máme tady další akt v přenesené pravomoci. Dobrý den, pane Marinesku. A teď si vyslechneme prezentaci komise aktu v přenesené pravomoci o dronech, které se používají v otevřené kategorii. Dobrý den, pane Cornelisi, jak se máte? Dobře? Tak nám rychle představte akt v přenesené pravomoci o dronech. A potom dostane slovo pan Marinesku, náš zpravodaj, a já potom zahájím rozpravu. Pane Kornelisi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za laskavé pozvání abych vás seznámil s důležitou tématikou dronu, a to zejména eh, ohledně připravovaného aktu v přenesené pravomoci pro drony v takzvané otevřené eh, kategorii. Jak jste řekla, tento návrh aktu byl předložen koncem loňského roku, získali jsme feedback a komise eh, by ho měla přijmout pravděpodobně v únoru a jako obvykle Eh, budeme schopni potom eh, eh, jeho posoudit. Chtěl bych krátce informovat o té fázi, kterou jsme respektovali, když jsme připravovali tento balíček, který se týká bezpilotních letadel a různých pravidel, z nich se sestává tento balíček, protože akt v přenesené pravomoci je jenom jedna eh, z možností, jak upravit eh, používání dronu. A váš výbor bychom chtěli ujistit, že podstatné eh, požadavky eh, pro eh, používání dronů v celé Evropě budou velice záhy připraveny chceme také lépe eh, přitom respektovat soukromí. Tedy v prvé řadě, jak si asi vzpomínáte, eh, nové eh, základní bezpečnostní nařízení EASA vstoupilo v platnost v září a nyní drony spadají do jiné kompetence, nehledě na velikosti, váhy a charakteristik. A tak EASA připravila dva návrhy Eh, podrobně dostupných prováděcích předpisů, které pokrývají všechny eh, eh, drony. V jednom pokrývají technické parametry a v druhém aktu eh, jsou řešeny všechny sepjaté záležitosti, jako je to organizace, provozování dronů a také minimální trénink, minimální způsobilost pilotů řídících drony. A já vás tedy seznámím s těmi akty v přenesené eh, pravomoci, které přijdou v nadcházejících týdnech. Oba akty je třeba eh, studovat společně, i když se týkají různých podpisů, abychom si udělali komplexní obrázek o tom, co eh, komise připravila pro úpravu eh, provozování dronu. Je to opravdu značná výzva. Eh, jedná se o relativně nové technologie a drony se také vyvíjejí velice rychle. Je to rušivý faktor ve světě letectví, ale nejenom ve světě letectví. Eh, jsou tu obavy, že mohou mít negativní dopady na soukromí, ochranu údajů, na životní prostředí z hlediska emisí, hlučnosti a je třeba řešit tedy všechny tyto prvky. Drony jsou rovněž součástí nových eh, digitálních inovativních technologií, které mohou znamenat pokrok v službách pro obyvatelstvo, pro zlepšení mobility, proto tyto akty by měly komplexně eh, eh, řešit současně drony do 50 gramů a bezpilotní eh, letadla, což znamená plně automatizované podle definice bezpilotních letadel. Bude se to týkat velkých podniků, které působí v oblasti dronů, ale i různých leteckých klubů a také high-tech podniků, které vyvíjejí nové produkty. V této oblasti jsme se rozhodli pro rizikový přístup. A e, to je tedy nový přístup základního bezpečnost vlastního řízení EASA. Eh, měli bychom využít tohoto přístupu, takže zvolili jsme tento rizikový přístup, aby eh, se uplatňovaly ty podstatné bezpečnostní prvky na drony a aby to nebyla legislativa, která by se pouze orientovala na drony jako eh, vozidla. Vedli jsme velice konstruktivní aktivní dialog s různými členy vašeho výboru, také o řízení EAS v loňském roce a potom e, při naší činnosti na dronech. To nám umožnilo řešit důležité otázky, jako otázky soukromí, e, e, leteckých moderářských klubů a dalších otázek, které jsou důležité v rámci těchto předpisů letecké modelářské kluby budou moci pokračovat ve své aktivity, pokud budou v souladu s eh, národními systémy, které platí všichni provozovatele dronů, které by mohly ohrožovat soukromí, se budou muset registrovat, včetně eh, lehčích dronů než 250 gramů, pokud jsou vybaveny eh, senzory, které jsou schopné sbírat různá data v prvé řadě máme tedy prováděcí akty, které vycházejí ze specifických postupů pro provozování bezpilotních letadel. Tento text byl také předložen k veřejné diskuzi koncem loňského roku a e, také členům tohoto výboru. Dále jsme e, připravili návrh aktu v přenesené pravomoci, který obsahuje detaily konstrukcí dronů, které jsou mají být v té otevřené eh, kategorii nejnižšího eh, rizika. Vidíte to na levé straně mého obrázku. Eh, bude tento návrh aktu předložen eh, k přeskumu Evropskému parlamentu. Jak jsem již řekl, komise tím bude zabývat pravděpodobně v únoru. Další kategorie dronů pokryta není. Eh, tímto konkrétním aktem v přenesené pravomoci bude spadat pod jinou legislativu. A my máme tedy přístup tří dobře definovaných kategorií. První je takzvaná otevřená kategorie a to jsou tedy operace, které představují malé e, e, e, riziko. Tady není zapotřebí žádné schvalování. To se týká dronu do 250 kg a musí se provozovat v bezpečné vzdálenosti od lidí a také vizuální linie pilota musí být dodržena a to je tedy omezeno v této eh, kategorii. Každá třída dronů vyžaduje specifické požadavky, technické požadavky a eh, na váhu eh, podle přístupu na interním trhu a jenom tyto požadavky mohou být provozovány v jedné z subkategorií, to je jedna a, a, a tři, které tedy jsou také předmětem technické způsobilosti pilotů. Druhá kategorie je zobrazená žlutě, je to, eh, co označujeme jako specifickou kategorii, pokrývá operace, které představují vyšší míru rizika. Tato kategorie si vyžádá schválení na základě eh, hodnocení eh, rizik specifickým úřadem a provozovatel eh, bude mít eh, podle eh, nařízení definován scénář provozování. A jestliže nějaký provozovatel bude mít privilegium certifikátu k provozování lehkého letounu. A třetí provozní kategorie, takzvaná certifikovaná, zobrazená červeně. Ta zahrnuje to, co můžeme eh, pokládat za eh, obvyklé riziko, jako je u pilotovaných eh, letadel. Bude to tedy zapotřebí certifikat běžná certifikace eh, pro provozovatele i pro pilota. Tato kategorie zahrnuje rizikovější operace jako rozsáhlé drony, které eh, přelétají nad shromážděním eh, lidí, vezou nebezpečné zboží a bude se to týkat jakýho koliv typu provozování, kdy úřady se budou domnívat, že bude zapotřebí udělit certifikaci. Tento obrázek ukazuje, jak je to provozování podle jednotlivých kategorií. Zde jsou na omezení provozu těchto prostředků v této kategorii. Označení CE a ten přístup, který jsme zaujali v aktu přenesené pravomoci, Eh, rovněž eh, řeší rizika, která představuje provoz těchto dronů. Tím, že omezeme podmínky provoz, jako například omezení výšky, tím, že je tady potřeba, aby ten dron byl v dohledu, aby tady byly splněny požadavky na pilota a aby tady byla definice geografických zeměpisných zón, kde nelze drony provozovat. To jsou všechno prvky omezující, snižující nebezpečí ten přístup je stejný celosvětově, protože všichni zúčastnění eh, jsou téhož názoru, že drony eh, v této eh, kategorii nízkého rizika jsou tato rizika snižována dodatečně technickými požadavky v závislosti na třídě dronů. Platí to i pro označení této kategorie v USA a Kanadě. Takže počítá se s dalšími iniciativami, které budou následovat potom nařízení. Je potřeba to vnímat jakožto balíček. Jsou to iniciativy, na kterých pracuje EASA. Zde se bude řešit certifikovaná kategorie a specifická kategorie z hlediska vlastních technických prostředků. Budou se tady stanovat požadavky na drony. Ať už sem patří tedy licence pro vzdáleného pilota, vzdálené pilotování, Budou to požadavky, které platí již dnes pro eh, drony eh, nad 150 kg hmotnosti. Pokud jde o specifickou kategorii, tak tam se ještě rozvíjí návrhy, tak aby se naplňovala, naplňovaly požadavky pro bezpilotní eh, letouny. Pokud jde o nedávné události nad londýnským letiště, tak myslím si, že ty pouze potrhují význam eh, stanování pravidel a doufám, že tato pravidla vstoupí platnost co nejdříve. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že předpisy, které máme dnes, které se připravují, které se dokončují, představují významný krok ke zvýšení úrovně kontroly nad provozem dronů tím, že se tady eh, stanoví nové požadavky eh, pro tu, to zeměpisné povědomí, tedy o tom, kde se drony provozují. Je zapotřebí eh, přímo identifikovat drony i provozovatele na základě, teda ve spojitosti s registrací. Poté bude vymáhání předpisů mnohem účinnější tím se zamezí událostem, ke kterým došlo eh, nad Getvikem a jinde. Příslušné orgány budou schopny identifikovat, kdo porušuje předpisy a budou schopny zasáhnout. V následujících eh, měsících a rocích eh, budeme přistupovat ke krokům, které dále zlepší naši schopnost řídit tuto oblast. Závěrem bych rád zmínil, že chceme také zajistit maximální tichý a ekologický provoz dronů a aby hned od počátku eh, představovali prostředky nové kategorie a eh, proto jsou tady příslušné požadavky v tomto nařízení. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozornost kolegyním a kolegům a samozřejmě rád odpovím vaše otázky, buď to dnes, či v příštích eh, dnech, kdy budeme přijímat tento akt přecené pravomoci. Děkuji. Děkuji, pane Cornelisi. Je to skutečně vzrušující záležitost. Drony. Už jsme o tom trošičku hovořili, když jsme probírali nařízení o EASA. E. Ale teď se mluví o aktu v přenesené pravomoci. Pane Marinesku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že komise zmínila ty poslední incidenty, které byly hlášeny z Velké Británie a také z USA. Potřebujeme pravidla, ale myslím, že musí být tato pravidla napsána tak, abychom se snažili zabránit eh, co nejvíce, protože všem určitě zabránit nemůžeme, co nejvíce takovýmto incidentům. Akt v přenesené pravomoci. Základní nařízení žádá, aby do tohoto aktu v přenesené pravomoci byly zahrnuty specifické podmínky pro design, výrobu a produkci bezpilotních letadel a tak dále, i personál, to znamená piloti na dálku a další lidé zapojeni do těchto aktivit, aby byl zajištěn soulad s požadavky podle článku 55. A já vám připomenu, že článek 55 hovoří o přílohách 2, přílohách 4 a přílohách 5. 5 jsou letecké operace, 4 piloti. v tom, co jsme dostali, tak tam se říká, že článek 58.1 nepožaduje, aby byly všech, přesně stanoveny všechny podmínky, které se týkají produkce. Co je obsaženo v návrhu aktu v přenesené pravomoci, který jsme dostali? Za prvé, působnost. Týká se to pouze otevřené kategorie operací. To znamená drony do 25 kg bez certifikátu, bez požadavku na certifikaci. Takže akt přenesené pravomoci by měl obsahovat podmínky pro ty drony, které mají být certifikovány, jak by tedy měly být certifikovány. Takže já to úplně dobře nechápu, co se to tady děje. A k čemu toto nařízení vlastně je. Jak víte, tyto drony v otevřené kategorii potřebují pouze postup eh, posouzení souladu a evropské prohlášení o tom, že splňují požadavky stanovené v příloze k aktu přenesené pravomoci. Paní předsedkyně, já bych požádal, aby tento akt přenesené pravomoci poslali také výboru INTA, protože 90% jsou pouze pravidla týkající se vnitřního trhu. A já v tom výboru nepracuji, tak já všechna ta jejich pravidla neznám, ale všechno tady napsala DG Grow. V těch přílohách jsou nějaké požadavky, velmi obecné požadavky na drony a samozřejmě jak požaduje základní nařízení. A ta slavná nota, to zařízení, které by mělo být nainstalováno v základě, na, na základě operací. My si musíme přečíst oba dokumenty. Akt přenesené pravomoci i prováděcí akt. Když čteme ten prováděcí akt, tak eh, si s překvapením dovíme, že hovoří o certifikaci dronu. A to základní nařízení nepožaduje. O tom byla velká diskuze. My jsme pochopitelně požadovali aktiv přenesené pravomoci všude, ale teď ustanovení na podmínky certifikace dronů by měly být v tom prováděcím aktu. Mělo by se to týkat eh, personálu a také registrace. Takže znovu, já úplně dobře nechápu, proč. A podle mého názoru akt přenesené pravomoci překračuje mandát, který dává základní nařízení. A další věc, velmi divná, Vzpomínáte si, že jste předsedala diskuzím. Těch 250 gramů, to byla velká věc, velké téma. A nakonec bylo přijato byla přijata ta změna. A teď tady máme v tom aktu 250 gramů. Není tam vůbec nic eh, z toho, co požaduje základní nařízení. Takže tomu taky nerozumím. Myslím si, že je to starý text, který je jenom trošičku přizpůsoben. Závěr. Akt, eh, prováděcí akt eh, nereaguje na požadavky základního nařízení ohledně registrace a překračuje mandát základního nařízení, protože obsahuje ustanovení, která patří do aktu v přenesené pravomoci. Akt v přenesené pravomoci má omezenou působnost eh, na požadavky týkající se pouze vybavení a nejsou zde žádná ustanovení, které se týkají toho, kdy a jaké bezpilotní letouny by měly být certifikovány, jak požaduje základní nařízení. Nehovořím o designérech, výrobcích a tak dále. Nic o těchto kategoriích, ani o kontrolních systémech. Já si myslím, že se musíme opravdu velmi zamyslet nad tím, zda s těmito dvěma akty budeme souhlasit. Děkuji, pane Marinesku. A teď dám slovo paní Foster. Paní Foster, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych velice poděkovat komisi. A myslím si, že by nám mohla velice pomoci tato prezentace. Myslím, že byla naprosto jasná a srozumitelná. Myslím, že by bylo opravdu dobré, kdybyste nám ji mohli dát k dispozici. To by opravdu bylo zajímavé a užitečné. Chtěla bych se vyjádřit k tomu, co se stalo na letišti Ketwick, protože <clears throat> jsem velice často v Londýně a bylo to opravdu velice nepříjemné a nestalo se to jenom v Ketviku. Čekali jsme velice dlouho na nějaký postoj EU, nějaké, na nějaké pokyny nebo nařízení orgány pro leteckou bezpečnost ve Spojeném království samozřejmě již dávno stanovili pravidla letecké eh, bezpečnosti, ale když eh, si tam eh, nějací blbečci chtějí hrát, tak to je velice těžké. Je třeba hledat nějaká technologická řešení ale také je třeba mít dobré plány pro nouzové situace a pro vymáhání práva, aby bylo možné se dobře zhostit svého úkolu. To, co předkládá komise a EASA, e, to samo, náš výbor podporuje 700 členů tohoto e, e, parlamentu. To bylo uvedeno v úředním věstníku v roce 2015 a myslím, že jsme tedy na takovýto přístup čekali a jsem ráda, že byl tento přístup eh, eh, přijat. Jistě vycházíme z základního nařízení a trvalo to velice dlouho, eh, od roku 2015, než jsme se dopracovali k tomuto postoji. A já souhlasím s panem Marinesku, já se domnívám, že je to v podstatě v pořádku. Mezidobí jsme nechtěli stanovovat žádné limity, 250 gramů jako určité kritérium, protože existují různé typy a technologie se dále rozvíjí, tak nechceme vytvářet zase nějaké výjimky v nadcházejících týdnech, eh, také vzhledem ke eh, konstrukcím. A já velice eh, spolupracuji s jednou skupinou v Londýně a hovořili jsme o tom, co přinášejí experti a je to velice důležité pro výrobce až po konečné spotřebitele. Také to CE eh, označení a to bez eh, velkých průtahů. Je třeba, abychom eh, usilovali o jednotná kritéria v celé Evropě a by i vnitrostátní letecké úřady mohly přikročit k této práci. Takže to by bylo vše z mé strany prozatím. A já opravdu tento krok e, vítám. Není to snadné, je to velice složité záležit, záležitost, ale myslím, že e, nás e, posune dále i za skupinu EKR. Děkuji. Já velice vítám to, co řekla paní Foncitr a také eh, vítám tento návrh prováděcího aktu a aktu v přenesené eh, pravomoci. Je to specifická kategorie na základě eh, rizikového přístupu a tady je třeba ještě udělat hodně práce, také vypracovat různé scénáře. To je přesně to, co chceme, když máme na paměti tu zprávu. Myslím, že komise opravdu do návrhu zaintegrovala výsledky o diskusí o hmotnosti 250 gramů, o kiločoulech a e, je tu jasný odkaz a e, e, chceme eh, usilovat o dobrou vyváženost, abychom neměli tedy příliš mnoho legislativy, proto máme také ty otevřené kategorie. Je to ta třída C0 eh, kde nebudeme eh, mít stejné požadavky jako u eh, ty, které platí pro větší drony, ale eh, užívání dronů a specifická rizika, která vyplývají z provozování, musí být řádně upraveny a musíme usilovat o dobrou vyváženost tomto návrhu aktu v přenesené pravomoci a je opravdu zásadní, abychom v důsledku námitek nestratili další rok. Potřebujeme tuto legislativu všichni, průmysl, EAS, vnitrostátní experti, potřebujeme ten správný přístup a myslím, že to musíme urychlit. Jistě budou se stále objevovat otázky, i já mám otázky eh, po tom, co se stalo ve Spojeném království. Mě potěšilo to vysvětlení ze strany komise toho eh, neoficionálního eh, eh, dokumentu, kde jsou tedy ty požadavky a funkce Eh, kdy řešíte, kdy reagujete na ty obavy, které jsme měli v uplynulých dnech, měsících, možná eh, eh, rocích. Já bych tedy byl pro přijetí aktů v přenesené pomoci. Myslím, že to bude znamenat právní jistotu pro průmyslové podniky, ale i pro orgány vymáhání práva v různých členských státech a v neposlední řadě i letecké společnosti a také EASA, je třeba urychlit tento proces, dospět k závěrům a převést to do praxe. Děkuji. Van Mittenburg. Děkuji. A nyní komise. Já jsem chtěla připomenout, že jsme s panem Marinesku velmi měli jasno až do 6 hodin k textu EASA. Šlo nám o přesné rozdělení toho, co spadá pod akty přinesené pravomoci a co spadá pod prováděcí akty. A teď, když se na to dívám, tak si říkám, jestli komise vůbec vzala v úvahu dopad těch jednání, která jsme zahájili, protože tady mám několik problémů. V tom aktu jsou některé věci dobré. Například já jsem ráda, že dnes dron do 250 gramů, to znamená ta hračka, se musí řídit specifickými pravidly, konkrétními pravidly v oblasti bezpečnosti. Když jsou to malé drony, tak víme, že je zde zodpovědnost pilota, a to je opatření, které je nejvíce ochranné v této kategorii dronů, aby se zabránilo nehodám, aby se chránilo především soukromí lidí. A tady, a to je velmi překvapivé, jsou spousty ještě nebezpečnějších věcí v tomto aktu. Například fakt, že drony do 25 kg, 25 kg mohou létat v otevřené kategorii, to se mně nezdá. 25 kilový dron není certifikovaný a nepředkládá kontrolním orgánům letový plán. Pokud zítra začneme vypouštět 25-kilové drony, nebude tam žádný letový plán a nebudeme vědět, kdo je kontroluje, tak eh, vás mohu ujistit, že to bude velký chaos. A od začátku našich diskuzí o zprávě s panem Marinesku jsme rozdělili ty kategorie, ukázali jsme, jaká je nebezpečnost dronů. Kvůli kinetické energii, která vzniká v okamžiku nehody. Když se budeme držet pouze té energie, tak mi prosím vysvětlete, Evropská komise, jak můžeme dát mírnější pravidla 25, 25 kilové létající bombě. My si opravdu nemůžeme dělat, co chcete, ani vy ne, s těmi drony. A právě proto, když se dívám i na ten váš obrázek, tak si říkám, jsou tři typy dronů. Pro jednu kategorii existuje akt přenesené pravomoci a ty ostatní nejsou vůbec eh, řešeny. To je trochu znepokojivé. Paní Auto, máte slovo. Nechcete mluvit o dronech. Dobře. Pan Vim van de Kamp? Pani. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte tři komentáře. Pana Marineska známe jako zdatného vyjednavače. Neustupného, ale mnohdy má pravdu, pokud hovoří o právním textu musíme zamezit situaci, kdyby bylo možné ten text eh, vykládat různým způsobem. Máme tady základní nařízení, akt prováděcí pravom, eh, přenesené pravomoci a prováděcí akt. Pokud by text eh, prováděcího aktu měl odstavec, který by byl obsálejší než příslušná pasáž faktu přenesené pravomoci, tak to je špatná cesta. Potřebujeme texty, eh, které budou v souladu se základním nařízením a také eh, tedy s tou dohodou, eh, která se týká jednotlivých hmotností. Já vím, že pan Kornelu rozumí velice dobře holandsky. Včera v, na spravodajském kanále holandské televize probíhá diskuse o supermalých dronech. E, které nezasáhne e, raketa Stinger. V každém případě to poučení z tohoto plyne takové, že musíme být maximálně opatrní při koncepování tohoto textu. navzdory tomu, jaké tady byly poznámky, musíme dbát na to, co je v tomto nařízení. Děkuji. Není... Pane Cornelisi, můžete reagovat na tyto otázky, klidně i nizozemsky. To já bych asi nizozemsky nezvládnul, ale chápu, rozumím tomu velmi dobře. K těm bodům, které zde zazněly. Tak samozřejmě o ty slajdy se mohu podělit a také ten neoficiální dokument, který jsme přednedávnem poskytli, se snaží vysvětlit jisté kontextuální prvky, které ne vždycky najdete v právním textu. Myslím si, že to bylo užitečné. K těm specifickým bodům. Je jasné, že tento akt v přenesené pravomoci neobsahuje pravidla pro certifikaci všech druhů dronů. A je důležité mít na paměti, že budou další pravidla, která budou v budoucnosti zavedena pro ty další kategorie, pro tu specifickou a certifikovanou. To jsou složitější stroje, které operují za nebezpečnějších podmínek a EASA potřebuje více času, aby pracovala na jejich pravidlech. Ale musíme jasně říci, že dokud tato pravidla mít nebudeme, a dokud tyto drony nebudou certifikované, tak žádný dron v těchto kategoriích létat nemůže. Ta otevřená kategorie může jít až do 25 kg, ale myslím si, že je velmi důležité mít na paměti operační restrikce, omezení provozu, která souvisí s touto kategorií. To znamená, že to můžete používat pouze v místech, kde nejsou žádní lidé a kde s tím provozem není spojeno prakticky žádné riziko. To je tedy ten přístup založený na riziku a to je nov, novinka toho základního nařízení EASA, na kterém jsme se společně dohodli a tady ho uplatňujeme. To znamená, že máme různá nařízení, různou regulaci, když je to riziko pro lidi skutečně reálné a ta regulace je nižší, když tam není ohrožení lidí nebo majetku. Nebude to třeba přelítat nad lidmi v té otevřené kategorii. To je zcela nemožné, když by někdo chtěl použít takovýto dron k přeletu nad lidmi, tak k tomu musí dostat certifikát na základě pravidel, které zatím nemáme. Takže Nebezpečné užití není dnes možné, pokud nechcete porušit zákon. K otázce toho, co by mělo být v aktu v přenesené pravomoci a co v prováděcím aktu, tak já mám opravdu jistotu, nebo jsem si jist, že jsme to udělali správně, ale navrhuji, abychom se skontaktovali bilaterálně, zatím ještě nejsme ani ve stádiu přijetí aktu přenesené pravomoci. Můžeme se nad tím ještě zamyslet, Pane Marinesku, můžete nám si, co podle vás není na správném místě? Já si myslím, že to všechno na správném místě je, ale můžeme se na to společně podívat. Pokud jde o těch 80 eh, džaulů, tak to souvisí s registrací dronu. A v nařízení EASA byla různá kritéria. 80 džaulů to je jedna z těch věcí to odpovídá 900 gramům v zásadě. Ne všechno, ale je to orientační. Co jsme tedy udělali? My jsme zaujali obezřetnostní přístup a dali jsme ten limit mnohem níže než 900 gramů nebo 80 joulů, protože nám záleželo na bezpečnosti. Dokonce i menší drony mohou potenciálně být zneužity, jak právě říkal pan Van de Kamp, takže proto vyžadujeme registraci i mnohem menších dronů, než jsou ty 80 joulové a můžeme jít dokonce i níže, než je 250 gramů v případě, že to zařízení má nějakou, nějaké vybavení, které může ohrozit eh, soukromí, například, že je vybaveno kamerou, tak to můžeme jít ještě níže. A to vše na základě obezřetnostního principu. Já myslím, že tím jsem zodpověděl ty nejdůležitější otázky. Děkuji. Děkuji, pane Cornelisi. Já si myslím, že do přírody nemůžeme takto vypuštět 25-kilové drony bez nějakého právního rámce. Já si to nedokážu představit. A nebezpečnost, vy mě můžete říkat, eh, že se to bude používat eh, k létání nad poli, ale co když to uděláte ve městě, tak to bude katastrofa, 25 kilo. Pan Marinesku má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé, prvé řadě bych chtěl tedy Eh, upozornit na to, že je to zveřejněno v veřejném věstníku a také tento akt přenesené eh, pravomoci by měl být v souladu s tímto textem. Toto je dokument, který si tedy žádá podobu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. Musíme tedy zkoumat eh, požadavky, které jsou uvedeny v základním nařízení EASA a i v sekundární legislativě. Rád bych se oficiálně obrátil na eh, komisi, a to elektronickou poštou, aby nám Eh, poslali, do jaké míry existuje soulad mezi eh, akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Myslím, že je třeba, aby komise provedla určitý přeskum. Chtěl bych eh, sformulovat takovýto požadavek na provedení přeskumu. A potom bych chtěl ještě říct si, jistě, pane Corneli, můžeme to zkoumat společně. Ustanovení, které se týkají certifikace, jsou v prováděcích ustanoveních, ale nic eh, není eh, o certifikacích v aktech eh, v přenesené pravomoci. Jistě říkáme, že by měli že by se měly objevit v sekundární legislativě, ale již v článku 10 prováděcích aktů je uvedeno, že určitý typ provozování dronů by měly být certifikovány v souladu s ustanoveními, které platí eh, eh, pro eh, pilotovaná letadla, pro jejich certifikaci. A má se toto eh, nařízení přizpůsobit pro potřeby dronů? Myslím, že to není úplně jasné. Eh, v eh, této legislativě 80 joulů bylo stanoveno jako rozsah, který má pokrývat drony, já nevím, třeba od 5 gramů až, eh, které jsou velice rychlé, až eh, po ty eh, drony 250 gramů, které jsou pomalé a během vyjednávání tady bylo mnoho odmít odmítavých postojů. Myslím, že si to vyžádá ještě objasnění. Pane nesku děkuji. Já teď zastávám funkci předsedy, tak to mohu uzavřít. Jistě můžete odejít, ale ne eh, předtím, než to uzavřu. Evropská eh, komise a pan Marinescu se ještě bilaterálně sejdou, budou projednávat určité detaily, které se týkají prováděcích aktů a aktů v přenesené eh, pravomoci a eh, potom, až se tady sejdeme, nás bude pan Marinescu informovat o výsledku. Jistě pokud možno neprodleně předsedové musí tedy být přednost. A teď se dostáváme k osmému bodu na pořadu jednání. Je přítomna paní Rodriguez. Vidím, že tady jste. Vítejte. Teď budeme hovořit o protokolu, který upravuje eh, dohodu o námořní dopravě s Čínou a eh, také eh, vzhledem k přístupu Chorvatska do EU. Za skupinu SAD má doporučení paní Rodriguez. Děkuji, budu hovořit eh, portugalsky. Pokud tedy nerozumíte, musíte si vzít sluchátka. Chci zastoupit kolegu Kuku, který onemocněl a budu tedy přečítat to, co eh, dal eh, na papír. Vážení kolegové, můžeme tvrdit, že návrh, který dnes předkládáme, nevyvolává velké kontroverze, jak tomu bylo u jiných eh, dohod Evropské Evropské unie. Totež se týká i námořní dopravy mezi EU a Čínou. Týká se to tedy eh, o, o této změně a o eh, přístupu Chorvatska do EU aniž by tedy došlo k obsahovým změnám. Ta námořní dohoda mezi EU a Čínou vstoupila v platnost 1. března 2008 a v roce 2012 komise obdržela mandát od rady, který umožňuje eh, změnit tuto dohodu a zohlednit eh, přistoupení Chorvatska, a to na základě protokolu. Podepsáním, podepsání tohoto protokolu mělo být 21. prosince takže koncem eh, roku eh, bude tento protokol schválen a my souhlasíme tedy eh, s tím, že se tím bude rada zabývat. A nyní paní Alžběta Luačevská za EPP. Děkuji. Je to nekontroverzní dokument, velmi věcný je to věc, kterou je třeba udělat. Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie v roce 2013, takže každou mezinárodní smlouvu je nutno rozšířit o novou zemi. Je to jen formalita, která nevyvolává žádné kontroverzní reakce, žádné poznámky. Myslím si, že všechny politické frakce podpoří tento návrh. Thank you so much. Then the next speaker will be Mr. Rados. Děkuji pěkně. Nyní pan Rados za ALDE. Děkuji. Jenom bych rád plně podpořil toto doporučení. Je to velice logická věc a myslím si, že nezasáhne do podstaty té dohody mezi Evropskou unii a Čínskou lidovou republikou. Takže toto doporučení plně podpořím. Děkuji pěkně. Nyní požádám zástupce Evropské komise, pan, pana, který má řecký jméno, a jméno zní pan Dimitriades. Ano, děkuji pěkně, pane předsedo. Rádi bychom uvítali tento návrh doporučení a budeme se těšit na brzké přijetí ze strany Evropského parlamentu. Postupujeme stejně jako v případě rozšíření v roce 2004 a v roce 2007, kdy přistoupilo Bulharsko a Rumunsko je nezbytné zajistit eh, příslušný nástroj pro to, aby bylo možné, aby se i Chorvatsko stalo eh, stranou této dohody mezi EU a Čínskou lidovou republikou. Děkuji. Děkuji pěkně, to je zcela jasně vyjádřený přístup. Paní Rodriguezová, chcete zareagovat na tyto poznámky? Já jsem nyní myslela na eh, kolegu Francesca, poněvadž jeho úlohou je komentovat to, co tady zaznělo. Děkuji. Takže 6. únor je lhuta pro podání pozdělacích návrhů. A tímto končím tento bod našeho programu. Vidíte, že se držíme eh, stejného postupu při dodržování času jako kolegové z Holandska. Takže nyní končí veřejné zasedání výboru pro dopravu. Za, deset, za dvě minuty budeme pokračovat v jednání, kde si vyslechneme sdělení o několika trialozích, konkrétně o trialogu o třístraném jednání na téma silniční infrastruktury. Potom potřebujeme pana Majoneska a pana Taličku, který se bude který, kteří budou hovořit o nástrojích